Dear colleagues, we are going to start. Vážení kolegové, začneme. So, good morning. Dobrý den. Začneme schválením pořadu jednání, nejsou zde žádné námitky. Pořad jednání je tedy přijat. Pár oznámení na úvod. Jako obvykle, tlumočení je dostupné ve 22 jazycích Materiály máte k dispozici elektronicky na e-meeting a zasedání bude webstreamováno. Další dvě zajímavé věci. Jak pravděpodobně víte, v poledne budeme mít podpisový ceremoniál pro environmentální politiku Evropského parlamentu na rok 2019 s předsedou parlamentu a generálním tajemníkem Klausem Velem, takže buďte tady v sále přítomně v hojném počtu, aby ten podpisový ceremoniál proběhl za hojné účasti. A druhá věc, zítra bude organizován koktejl agenturami, které spadají do působnosti výboru Envy. Bude to ve 12.30, bude to tedy po výměně názoru A také bych byl rád, aby na tomto koktejlu byla co nejhojnější účast zítra ve 12.30. A nyní pořad jednání číslo 3, doporučení koordinátorů. Tato doporučení byla rozeslána, pokud nemáte žádné námitky, jsou tímto schválena. To tež platí pro zápis předcházejících zasedání našeho výboru. Žádné námitky schváleno. Zprávy o probíhajících třístranných jednáních. První se týká kvality vody pro lidskou spotřebu, takže já vám teď přečtu, jak jsme na tom v tomto trialogu. U druhého trialogu o přepracovaném znění směrnice o kvality vody pro lidskou spotřebu parlament a rada udělali pokrok v jednáních o prvních dvou klastrech. Přístup založený na riziku a otázka parametrů, parametrických hodnot a monitorování. Některé prvky musí být ještě dokončeny na technické úrovni a některé citlivé politické otázky musí být ještě projednány v příštích třístranných jednáních. Krátká první výměna názorů také proběhla po prezentaci komise a jejího hodnocení přístupu rady ohledně materiálu v kontaktu s vodou. Příští trialog proběhne 19. listopadu. Druhý trialog, který probíhá, se týká vytvoření rámce na usnadnění udržitelných investic. To je společný trialog Ekonu a Envy. Na prvním jednání o takzvaném nařízení o taxonomii parlament a rada načrtli hlavní prvky svých mandátů a řešili ty nejrelevantnější prvky, například spojení mezi touto otázkou, tímto materiálem a nařízením o odhalování, zveřejňování a Dále zde bylo řízení, environmentální cíl a ukazatele a také časový rámec pro uplatňování nařízení. Komise reagovala na prohlášení parlamentu a rady ohledně těch hlavních prvků a ohledně data k uplatňování nových eh, ustanovení. Příští trialog eh, proběhne 6. listopadu a celkem budou asi čtyři. A teď přistoupíme k bodu číslo 6 na pořadu jednání, to znamená COP 15. Kumingu. Máme rozpravy o usnesení a po této rozpravě máme zítra v 11 hodin dopoledne lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já teď dám na dvě minuty slovo každému ze spoluspravodajů odpovídajících politických frakcí jako první EPP Agnes Evren. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Milion. To je počet druhů, které jsou teď ohroženy vyhubením z 8 milionů žijících na Zemi. To znamená jedna osmina. Je to opravdu mrazivé číslo, především když víme, že tento bezprecedentní pokles bude mít nezvratné dopady na náš způsob života, na naše zdraví a samozřejmě na naši planetu. Potrava, kyslík, eh, suroviny, biologická rozmanitost přispívá přímo ke kvalitě naší existence. Je také důležitou složkou našeho boje proti klimatickým změnám. Biologická rozmanitost je prostě nenahranitelná. A my ohrožujeme. Lidská aktivita je do velké míry zodpovědná za pokles biologické rozmanitosti. A my můžeme teď prezentovat pouze smutnou bilanci. My jsme si stanovili cíle a žádný z nich není dosažen. Ani světové cíle hajší, ani naše cíle Evropské strategie pro biologickou rozmanitost pro rok 2021. Jak to máme vysvětlovat našim mladým? Je náležité, aby zachování biologické rozmanitosti se stalo hlavní prioritou, stejně jako boj proti biologické rozmanitosti. To musíme prezentovat v Číně příští rok na konferenci COP15. Musíme uzavřít podobnou dohodu pro biologickou rozmanitost, jako je pařížská dohoda pro klima. Teď už není čas na to přijímat nějaké eh, vlažné cíle, které nebude nikdo dodržovat. Musíme mít eh, měřitelné, ambiciozní cíle, které bude možno monitorovat. V tomto duchu jsme začali společně pracovat, vážení kolegové a já budu i nadále postupovat eh, v takovéto logice napříč stranami, protože chceme, aby toto usnesení bylo realistické a ambiciozní, aby parlament byl první institucí Evropské unie, která se k tomuto tématu vyjádří. Děkuji. Za SD Cezar Luena. Děkuji, pane předsedo. Velmi dobře to říkala zpravodajka z EPP. Nemůžeme přejít ke lhostejnosti. A to se může stát tváří v tvář této závažné krizi biologické rozmanitosti. A je to závažná krize. Více než milion druhů je ohroženo vyhubením. Je pravda, že musíme mít závazné a měřitelné cíle, jako ten stupeň a půl z pařížské dohody. Musíme udělat něco podobného na COP15 v Číně, pokud jde o zachování biologické rozmanitosti. Myslím si, že kromě toho musíme být ambicioznější, pokud jde o chráněné oblasti, 30 planety do roku 2030 a 50 do roku 2050 musí být chráněno. A v této linii socialistická frakce předloží pozměňovací návrhy. Chci zmínit také přirozená klimatická řešení, protože mohou o více než třetinu do roku 2030 snížit emise. Dámy a pánové, soukromé odvětví si klade otázku, kdo to zaplatí. No nemohou to platit pouze občané a veřejná sféra, musí to platit také soukromý sektor a k tomu nám budou sloužit daně, zelené daně. Horizontální daně napříč daňovým systémem, ty se musí stát realitou co nejdříve, pokud chceme, aby to bylo spravedlivé a rovné. Využívání prostředků na ochranu rostlin, pesticidů, to musíme také omezit. Musíme se také stanovit eh, měřitelné a ambiciozní cíle. A pokud jde o odlesňování, je na čase, aby Evropská komise předložila nařízení, které bude, které zaručí nulovou deforestaci, nulové odlesňování. A také potřebujeme implementační mechanismy a monitorovací mechanizmy. Nemůžeme přistoupit do toho, že jsme to původně popírali a teď budeme lhostejní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Za Rinu Maria Soraya Rodríguez Ramos. Děkuji, pane předsedo. Jak právě uvedli kolegové, kteří vystoupili přede mnou a kteří pracují na tomto usnesení jako spoluspravodajové, Čelíme zde velmi závažné situaci. Poslední hodnocení biologické rozmanitosti a ekosystému hovoří jasně 66 stanovišť je v, nepří, v nedobrém stavu a 40 48% druhů neustále klesá. V posledních deseti letech se snižuje jejich počet konstantně. Proto musíme přijmout seriózní opatření, která budou bezprecedentní. Musí se to lišit od naší dosavadní práce na biologické rozmanitosti. Je třeba podle nás posílit propojení mezi biologickou rozmanitostí a klimatickými změnami. Musíme dosáhnout vedlejších účinků. Musíme implementovat eh, řešení založená na přírodě, abychom zachovali biologickou rozmanitost a zároveň budeme snižovat dopady klimatických změn. A také musíme zajistit adekvátní klimatické financování, abychom ochránili biologickou rozmanitost a musíme do toho začlenit všechny potřebné soukromé zdroje. Proto musíme pracovat v globálním rámci, který bude závazný, inkluzivní a ambiciozní. A proto musíme jednoznačně použít mechanismy na implementaci, monitorování a hodnocení. My také předložíme pozměňovací návrhy v tomto smyslu a také pozměňovací návrhy, které se budou týkat využívání půdy. To má jasný dopad na biologickou rozmanitost. Je třeba dát také důležitou eh, úlohu té zodpovědnosti, kterou máme. Pokud jde o naši spotřebu, o dovoz, eh, sehráváme totiž důležitou roli v ochraně světových lesů. Chci, aby to bylo solidární, inkluzivní, velmi ambiciozní a horizontální usnesení. Děkuji. Děkuji. Za zelené Vili Ninisto. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nejde jen o to, že by to byla mimořádná situace z hlediska změny klimatu, ale je to mimořádná situace z hlediska biodiverzity. A proto je na čase, abychom se dohodli na řešení těchto výzev musíme si uvědomit, že těch šest možných případů vyhnutí je způsobeno člověkem a pokud se podaří změnit způsob spotřeby a způsob eh, výroby a způsob zpracování surovin, tak se to může podařit to načasování je velice napjaté. Setkání v Číně je pro nás příležitostí tuto věc řešit, jak interně, tak v rámci Evropy. My jsme spokojeni s tím, že jednotlivé frakce si přejí, aby Evropský parlament byl před ním představitelem tohoto boje je potřeba se dohodnout na nové dohodě. Nebude to však stačit. Potřebujeme rozhodně více, než máme v návrhu. Potřebujeme vyšší ambice, vyšší cíle, pokud jde o chráněné oblasti. A je také důležité zlepšit konektivitu Natura 2000 a snažit se eh, obnovit ekologicky ohrožená místa. Zde skutečně se objevuje problém, protože naše politika není dostatečně holistická. Máme zde reformu společné zemědělské politiky, která probíhá, ale ty ambice nejsou až tak vysoké. Musíme se zasadit o to, aby zemědělství a lesnictví se zasloužilo o ochranu biodiverzity, spíše než aby to bylo naopak, že tyto sektory biodiverzitu ohrožují. Musíme se snažit o to, aby ty druhy, které jsou podle vědeckých poznatků předmětem tohoto ohrožení, ohroženy nebyly. Musíme se snažit o tuto změnu, je to veliký problém v Evropě a v Číně také. Odlesňování, i to je třeba řešit. Jako Evropská unie musíme postupovat dostatečně pokrokově, tak abychom eh, byli schopni toto vyřešit a to je musí zaznít v Číně. Heidi nepodepsala toto usnesení a proto prosím Alexandra Vondru za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že CPD je jedním z vynikajících příkladů oblasti, kde EKR se zasazuje o zlepšení situace. My jsme konzervativní a proto si myslím, že ochrana biodiverzity je naším politickým úkolem. Myslím, že je každému zřejmé, že jsou zde důvody, proč konat. Jsou zde věci, kteří nás varují, že milion druhů je ohroženo vyhnutím. Příští rok bude summit CPD naprosto zásadním okamžikem z hlediska řízení otázky biodiverzity. Jsou zde důvody, proč konat je jich celá řada, už protože některé z cílů eh, zatím nejsou naplňovány a nem, neměly by být splněny podle všeho v roce 2020, jak bylo plánováno, proto zde se vystavujeme riziko, že dojde k dalšímu úbytku ekos, ekosystému. Musíme konat jsou zde některé nevyhnutelné otázky, které musí příslušné subjekty řešit. Jednak je zde COP 15, jak například nové cíle budou dostatečně specifické, jak budou dostatečně naspecifikovány, jak budou navazovat na další celosvětové cíle, včetně cílu OSN, jak tyto cíle budou navázány na závazky a povinnosti v oblasti budování měst a in, dopravní infrastruktury a pak um, národní a místní úroveň a v neposlední řadě samozřejmě tento rámec musí být dostatečně relevantní z hlediska nových vědeckých poznatků a technologií. Nepochybně tento návrh je vynikajícím odrazovým můstkem. My chceme připravit pozdějací návrhy a tak, abychom napomohli redakčnímu výboru, který se tomuto věnuje a chceme i s dalšími postoupit před tak, aby se podařilo v prosinci celou tuto věc odhlasovat. Děkuji. Děkuji, Sivia, za GUE, prosím. Děkuji vám a děkuji i předchozím řečníkům. Jsem mm, moc ráda za tuto průřezovou podporu. Nelze dostatečně zdůraznit, že je zde situace skutečně mimořádná. Jsou zde druhy, které jsou ohroženy vyhnutím a ta čísla jsou hrozivá. Biodiverzita je problematická úplně stejně, jako je problematická otázka změny klimatu. Máme zde nastaveny cíle na rok 2020, ale musíme se zaměřit i na období poté. Nová předsedkyně komise představila novou strategii, ovšem co je na té strategii nového? Je zcela zřejmé, že co zatím bylo učiněno, nestačilo. Potřebujeme nové metody, nové myšlenky, nové měřitelné podněty, nové závazné cíle, nové právně vynutitelné normy. A zemědělství a lesnictví do tohoto celého rámce zapadají. Ústup biodiverzity v mé zemi je způsoben hlavně lesnictvím. To znamená, že toto usnesení by mohlo být nadefinováno přísněji, ambiciozněji. Zemědělství se musí změnit tak, aby byla zaručena ochrana biodiverzity. A my musíme naplnit cíle pařížské dohody, ale zároveň musíme zlepšit celkovou situaci v oblasti biodiverzity. A já opravdu doufám, že výbor Envy se bude o tuto problematiku zasazovat i v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky, protože bohužel pokud budeme naslouchat pouze sektoru zemědělství a lesnictví, tak se nám nepodaří získat společnou zemědělskou politiku, která je přívětivá k biodiverzitě. Děkuji vám. Děkuji, já nyní zahájím zahájím eh, proces catch já ještě než předám slovo komise, takže prosím o žádosti o slovo z pléna. Myslím, že se hlásí ještě další. Začneme Klausem Birnenem za zelené, prosím. Mysleli jste asi mě? Ale dobrá. Pokud jde o boj proti snižování počtu živočichů a vůbec rozmanitosti, musíme vzít v úvahu také to, že se vůbec zmenšuje ten prostor, eh, kde žije fauna a flora. A jsou za to zodpovědny především jedy, které se požívají Eh, zemědělství. Zapomíná se trochu na vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Máme velice přesné výsledky měření, které ukazují na škodlivost tohoto záření, ale vůbec se tento faktor nebere v úvahu, poněvadž zatím stojí samozřejmě rozsáhlé ekonomické zájmy. Sledujeme to například u stromů, protože přesně ty části stromu, které jsou vystaveny záření, odumřou během dvou, tří let a ty části, které nejsou ozářeny, tak přestože jsou součástí tého stromu, tak ty přežívají. Podobná pozorování máme u zvířat a jak říkám, teoreticky to všechno víme. Proto bych naléhavě žádal o to, aby tento mechanismus poškozování zářením, které, který také vstupuje do hry, byl zohledněn. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji za nezařazené Evna Evi, prosím. Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom jasně ukázali, jaký je názor Evropského parlamentu. Je třeba klas důraz na některé aspekty, které by měly být posíleny v tomto usnesení aby se ještě rozhodněji poukázalo na to, že je nutno radikálně zasáhnout, že potřebujeme jednoznačnou změnu politického paradigmatu. Věda nám už dlouho říká, že je zde vztah mezi lidskou činností a bezprecedentním úbytkem biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. To je věc, nad kterou už teď nemůžeme dále zavírat oči musíme tomu čelit. Protože nejen jako Evropa a globální úroveň nedosáhne cílu pro rok 2020, ale v květnu bylo potvrzeno, že současné trendy zhoršování biologické rozmanitosti mají dramatické dopady i na plnění cílu udržitelného rozvoje. Především na ty, které byly stanoveny v oblasti chudoby, zdraví, oceánu, území, především v těch oblastech, které jsou zasaženy v první řadě a nejhorším způsobem. Neuvěřitelné číslo milionu ohrožených druhů je skutečně děsivé hrozí definitivní zánik a proto je důležité, aby tento parlament vydal usnesení, které bude co nejambicioznější. Aby Evropa definitivně přestala jít cestou dobrovolných závazků a vydala se cestou právně závazného rámce a globálních cílů. Souhlasím s tím, co říkali ostatní kolegové. Potřebujeme jasnou cestovní mapu do roku 2030 s jasnými transparentními ukazateli, aby bylo možno také ukázat na to, kdo je za to zodpovědný na politické úrovni, ekonomické a sociální, také ze strany občanů. Děkuji. Thank you. Catherine Chabot for Renew. Catherine Chabot. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že se všichni shodneme na těchto zjištěních, především na zjištění, že biologická rozmanitost, ať na moři, nebo na pobřeží, nebo na zemi, eh, přispívá eh, k, dobrých, k dobrým životním podmínkám na celém světě. Proto musíme přijímat eh, řešení, které bude založeno na přírodě, na všech těchto ekosystémech. Musíme se dívat na biologickou rozmanitost jako na součást řešení také pro řešení klimatických otázek, jak už tady několikrát zaznělo. Myslím si, že bychom se měli více zamyslet nad myšlenkou Mezinárodní unie pro zachování přírody a sice nad myšlenkou dát nějakou cenu eh, přírodě, za přírodu. Někdo tady zmínil také konzistentnost, kterou bychom měli mít mezi našimi politikami. Za chvíli budeme hovořit o námořní dopravy a tam budeme hovořit pouze o emisích z námořní dopravy. Ale je zde i jiný dopad, třeba těch motorů, které se otáčí, které mají dopad na biologickou rozmanitost v mořích, i když se točí v přístavech. A další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, biologická rozmanitost je naším společným statkem. A nesmí to být pouze záležitost států, zemědělců, námořníků, průmyslníků, ale také všech občanů. A myslím si, že znalost biologické rozmanitosti je také otázkou všech. A myslím, že bychom měli rozvíjet participativní vědu, která se pomalu rozvíjí. A také bychom měli podporovat z nich eh, výchovných eh, mořských oblastí. To je věc, eh, která se velmi rozvíjí. Takováto centra, která jsou navštěvována školami a tak dále. To je součást té pozitivní akce ve prospěch biologické rozmanitosti. Děkuji. Petr Paulus za zelené. Děkuji za slovo. Já bych ráda upozornila na jedno téma, které doposud nezaznělo. Pokud se podíváte na studii planetárních eh, mezí, tak zjistíte, že pokles biodiverzity je největší hrozbou pro planetu. Potom dojde k biochemickým tokům, které se zvyšují také stejným způsobem. A to samozřejmě se souvisí, protože pokud do půdy budete vpravovat eh, velké množství dusíků a pokud je budete vpravovat také do vody, tak to ohrožuje biodiverzitu, poněvadž živočichové a rostliny jsou přizpůsobeny nižším koncentracím dusíku. Toto slyším od ekologů. Je to největší hrozba, která je ještě závažnější než používání pesticidů. Děkuji. Pokud se nemýlím, tak už se nikdo nehlásí o slovo. Můžeme tady dát slovo zástupci komise Generálního ředitelství pro životní prostředí. Máte pět minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji parlamentu za to, že se věnuje tomuto velice závažnému tématu. Je to téma, které souvisí s ekologickou krizí. A s tím souvisí samozřejmě také klimatická změna, která je ohrožením pro biosféru, čili život jako takový, protože z biosféry žijeme. A opravdu bylo zjištěno, že dochází k, k poklesu biodiverzity. Co víme, eh, tak v souvislosti s nadcházející konferencí eh, CBD musíme přistoupit k transformativním krokům. Musíme podniknout něco opravdu zásadního. To slyšíme od vědců. Zpráva IPBS, mezinvládní panel, se velice jasně vyjádřil v tom smyslu, že ne jen jsme ohroženi eh, úbytkem nebo zmizením milionů druhů, ale také uvedl, jaké jsou ty hlavní faktory. Nyní víme, že to je nadměrné využívání půdy, využívání mořského bohatství, znečištění a invazivní druhy. Takže nyní se musíme těmto faktorům věnovat více než dříve. V politických eh, pokynech eh, nové předsedkyně komise byla vyjádřena potřeba věnovat se opravdu zásadně problematice jak biodiverzity, tak klimatické změny. Myslím si, že jsme v bezprecedentním okamžiku. Musíme se nyní chopit kroků, které budou jak chránit, tak eh, obnovovat ten ekosystém. Klimatická změna, pokles biodiverzity a degradace půdy spolu úzce souvisí a je potřeba to pojímat z mnoha hledisek, ať už je to zemědělství, ekonomika či lesnictví. A Evropská unie by především eh, měla být v čele snah o vytvoření nového rámce pro ochranu biodiverzity a klimatu. Takže tolik eh, k vytváření strategie pro biodiverzity na rok 2030. Je to v té zelené dohodě. Myslím si, že je potřeba tady vypíchnout dva aspekty. Jednak eh, zapracovat na vizi Evropské unie eh, pro biodiverzitu do roku 2030 a stanovit milníky, ale Evropská unie musí jít příkladem, musí učinit konkrétní závazky které umožní řešit tyto faktory působící na pokles biodiverzity. Neslyšel jsem tady jeden z aspektů, který se týká politiky ochrany diverzity. Je to měřitelnost a kvantifikovatelnost opatření. Vědecké poznatky jsou stále hlubší a e, určitě jsou schopny definovat kvantifikovatelné cíle. Stanovit globální, globální cíle, přičemž víme, že pro, pokud jde o oteplování, tak tam máme uh, tu magickou hodnotu 1,5 stupně. Domnívám se, že tady je nedostatek efektivního takového mainstreamového uh, úsilí pouze závazná politika může věci změnit. Také bych se rád zmínil o několika věcech, které tady také zazněly ve vašich výstupech. Je tady vazba mezi poklesem biodiverzity a klimatickou změnou. Máme velkou šanci vyslat eh, závažné politické poselství A to tím, že se budeme eh, snažit eh, přijímat opatření pro obnovu biodiverzity a tím ovlivnit klimatickou změnu. Je jasné, že tady musí být politika v nejrůznějších odvětvích. Je potřeba, jak jsem řekl, stano- ehm, jít příkladem, i pokud jde o mobilizaci fondů. Zapojit zúčastněné subjekty zajistit eh, spravedlivý přechod eh, pro všechny, pokud jde o používání jiných než fosilních zdrojů energie. Už jsem to řekl, potřebujeme také vyslat pozitivní poselství. Eh, nemůžeme se pouze věnovat těm ponurým výhledům a ponurým vizím. Musíme si uvědomit, eh, jaké hodnoty nám příroda poskytuje. Je to její krása, kterou musíme zachovat. Takže tento, eh, toto ponětí o hodnotě bychom do své snahy měli zakomponovat. Myslím si, že návrh usnesení Evropského parlamentu je velice dobře koncepováno, poněvadž zdůrazňuje naléhavost našeho úsilí Eh, zmiňuje souvislost mezi klimatickou změnou a využíváním extenzivního zemědělství. S poklesem biodiverzity také samozřejmě souvisí eh, rozsáhlý obchod a spotřeba. Možná to je oblast, kde je snaží kvantifikovat eh, účinky. Je zapotřebí zvýšit úsilí pro ochranu lesů. A jedna věc, eh, kterou bychom eh, rádi udělali, pokud jde o umluvu o biologické diverzitě, tak samozřejmě tam už jsou k dispozici určité nástroje, ale myslím si, že bychom tam mohli doplnit také Eh, koncepci eh, mm, toho, jak jednotlivé státy přispívají eh, k tomuto poklesu biodiverzity, stejně jako je to v případě klimatické změny. A měli bychom zavést systém ověřitelných faktů. Myslím si, že není nezbytné vytvářet nové struktury a utvářet nové nové fondy, protože již máme k dispozici fondy, které je možné lépe využívat pro ochranu biodiverzity. Takže tolik asi v duchu toho, co je potřeba eh, vzít v úvahu eh, v rámci tohoto tématu a eh, tolik z mé strany. Děkuji pěkně, pane předsedo. Děkuji. Uvidíme tedy, jaký bude obsah a jaké bude poselství toho usnesení. Takže pokud jde o další kroky, tak eh, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je zítřek 11 hodin. Na výboru Envy se bude hlasovat 2. nebo 3. prosince, čili na příštím zasedání tohoto výboru. A poté máme v plánu, ale to ještě musíme potvrdit, hlasovat na plenárním zasedání v lednu. Budeme paralelně, budete paralelně pracovat na závěrech rady, které budou schváleny nebo přijaty buď to koncem tohoto roku nebo počátkem roku příštího. A to znamená, jak už zaznělo, že toto usnesení bude představovat první příležitost, ale zároveň možná poslední příležitost pro parlament, aby zaujal formální postoj k mandátu CBD a k závěrům rady. je to usnesení primárního významu v kontextu tohoto tématu. Takže myslím, že máme za sebou eh, debatu eh, o tomto tématu a za minutku budeme pokračovat. So we are going to have a joint debate Nyní nás čeká společná rozprava o bodech 7 až 10. Tématem jsou námitky v souvislosti s geneticky modifikovanými produkty. Nyní bych eh, rád dal slovo autorům tohoto návrhu usnesení. Jako první eh, to bude Tilimec, potom Sirpa Pejty Kajnen a Günther Sidl a poté dostane slovo eh, komise a další. Takže jako první eh, telemec za zelené. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, máme námitku vůči čtyřem geneticky modifikovaným organismům, které všechny jsou odolné vůči jednomu či více herbicidům, včetně glyfosinátu a glyfozátu. Ráda bych využila příležitosti, abych požádala komisi, aby mi zodpověděla tři otázky. Zaznamenala jsem, že často se neschodneme na tom, co stanovují evropská ustanovení. Takže moje první otázka je, souhlasíme s tím, že když komise psala svá rozhodnutí, musela brát v úvahu veškerou relevantní legislativu a relevantní legitimní faktory? Moje druhá otázka. Jaké jsou podle vás legitimní faktory. Je ochrana biologické rozmanitosti legitimním faktorem nebo ne? Zvýšená expozice toxickým herbicidům je to nebo není legitimní faktor ve třetích zemích? Je přispívání k odlesňování obrovských ploch v zemích, eh, kde se tyto plodiny pěstují, legitimním faktorem nebo ne? A vím, že apelujete na zodpovědnost třetích zemí. My ale jako Evropská unie jsme podepsali mezinárodní povinnosti a závazky, které se týkají zdraví a ochrany životního prostředí. Moje třetí otázka je jednoduchá. Souhlasí komise, že je třeba vzít v úvahu mezinárodní povinnosti Evropské unie, pokud jde o životní prostředí a zdraví, například udržitelné cíle OSN anebo pařížskou klimatickou dohodu, když uděluje povolení pro pěstování GMO. Děkuji. Za SD Günther Sidl. Vážené kolegyně, kolegové, o, té naposled, o tom naposledy schváleném eh, usnesení eh, jsme eh, dosáhli eh, většinového souhlasu a doufám, že tomu bude i při dnešním odpoledním hlasování. Jedná se o eh, tu, tyto eh, dva druhy modifikované bavlny. Oba tyto druhy jsou nyní upraveny tak, že jsou odolné proti herbicidům, ale rezistence, která se tady řeší, jde proti glufosinátu a glufosátu. Glufosinát eh, byl zařazen eh, eh, na seznam zakázaných látek k prvnímu 8. 2018 a Mezinárodní agentura pro výzkum ra, rakoviny jej také zařadila na seznam látek, které jsou karcinogenní. V Rakousku například eh, tento zákaz eh, eh, je velice je brán velice vážně. A proto bych ještě rád poukázal na to, že se jedná o technicky upravené rostliny a vlastně to vede k ještě vyššímu používání pesticidů, protože vzhledem k tomu, že se zvyšuje rezistence, Eh, tak eh, je potřeba používat více pesticidů. Pokud budeme hovořit o opatřeních, o zákazu pesticidů, eh, tak to je sice dobrá věc, ale na druhé, na druhé straně tady dovolujeme dovoz rezistentních, rezistentních organismů což eh, je samozřejmě rozpor a proto eh, bychom eh, rádi hlasovali pro to, aby tady došlo k odmítnutí. Děkuji. Zague, Anja Hazekamp. Děkuji. Bohužel komise znovu obnovuje stávající povolení a poskytuje nová povolení geneticky pozměněným plodinám kukuřice, soja, bavlna a Oni jsou nebezpečné, nemají žádnou demokrati- demokratickou legitimitu a navíc zvyšují používání pesticidů. To je součást destruk- toho destruktivního zemědělství, kterého se musíme zbavit, pokud chceme zachovat planetu k životu. A také povolení dovozu těchto plodin, které jsou rezistentní na glyfozát a glyfosinát, které jsou toxické na vůči lidskému zdraví a navíc také produkují BT toxiny které jsou toxické pro motýly, takže je to krok zpět. V minulosti jsme si mysleli, že chemická eh, hnojiva a pesticidy jsou eh, řešením a teď ale víme, že působí celou řadu problémů. Vím, že Evropská komise nám řekne, že jsou povinni povolit eh, tento dovoz i když zde není někdy kvalifikovaná většina členských států pro tento dovoz. Ale není to pravda. Komise je nucena přijmout rozhodnutí po eh, rozhodnutí odvolacího výboru, ale odstavec 3 nařízení o komitologii umožňuje komisi nepřijmout eh, rozhodnutí o povolení, pokud zde nebude kvalifikovaná většina rozhodnutí na radě. A také se nemusí komise řídit hodnocení EFSA, především pokud toto hodnocení není úplné a nebere v úvahu nebezpečné, nebezpečná rezidua těch dovážených produktů. Takže Zaváže se komise konečně, že nepřijme tato nová rozhodnutí v okamžiku, kdy zde nebude kvalifikovaná většina států na radě. To je to minimum, co můžeme udělat. Děkuji. Eleonora Evi za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Většina geneticky modifikovaných eh, plodin eh, k dovozu je odolná vůči jednomu či více herbicidům, což vede ke zvýšeným reziduálním hodnotám v těch dovážených produktech. Je zde také možný kumulativní a koktejlový efekt a je třeba je řešit a nejsou řešeny v rámci EFSA a jejího expertního panelu. Herbicidy se rozkládají v geneticky modifikovaných eh, plodinách eh, jiným způsobem a to může mít dopad na jejich zvýšenou toxicitu. Otázka tedy je, kdy a jak chce komise překonat eh, tento nedostatek v hodnocení rizik aby ta rezidua herbicidů byly náležitě posouzeny při procesu povolování. Děkuji. Sirpa Pietikainen za EPP tady není, takže za EPP dám slovo Jessice. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já možná zopakuji některé věci, které už jsem v tomto výboru řekla, naposledy, když jsme diskutovali o podobných eh, námitkách. Protože linie EPP se nezměnila. EFSA jim dala tento mandát, ten nebyl překročen a otázka, která zde vzniká, že bychom neměli se řídit doporučením EFSA, tak otázka je, proč tedy potřebujeme EFSA, když nemáme poslouchat jejich rady. A v těchto konkrétních případech nezjistili nic, co by poukazovalo na to, že tyto plodiny jsou škodlivější než jejich konvenční protějšky. A pokud EFSA říká, že ten produkt je bezpečný, tak bychom měli důvěřovat vědeckému hledisku a jejich radě. Já si myslím, že komise nepřekročila svůj mandát a ráda bych eh, apelovala na všechny kolegy a na tento výbor, aby hlasoval proti těmto námitkám. Děkuji. Za tady nikoho nemám, takže EKR Aleksandr Vondra. Děkuji. Před pár minutami jsme diskutovali o biologické rozmanitosti a tam jsme tedy měli štěstí, protože věda a ideologické postoje se ubíraly stejným směrem. Tady máme problém a EKR tradičně stojí za vědou. A prostě jsme proti všem těmto čtyřem námitkám, protože jsou vedeny ideologií nějakými obavami. Proces hodnocení rizik v Evropské unii těchto GMO produktů je jeden z nejpřísnějších na světě a ukazuje, že tyto produkty jsou stejně bezpečné jako ty konvenční. Myslím si, že to nařízení o GMO musí být založeno na vědě. A pokud by věda měla být hodnocena nebo otevřena politickým otázkám, tak tady hrozí, že podkopeme legitimitu celého našeho regulačního systému. Jak můžeme kritizovat klimatický skepticismus, nebo jak můžeme kritizovat ty, kteří se staví proti očkování na základě vědeckých poznatků, když neustále ignorujeme opakované závěry EFSA, že geneticky modifikované plodiny jsou eh, dokonale bezpečné. Já chápu, že někteří z vás máte politické eh, námitky, chápu, že křesťanští demokraté na to mohou mít svůj názor, ale myslím si, že je důležité vědět, že používání GMO pro potravinové účely je omezená, ovšem používání těchto plodin v Evropské unii jako zdroj proteinu je zcela zásadní a jejich omezení by mohlo mít devastující účinek, takže máme k tomu svou výhradu. Děkuji. Další řečníci? Nejsou, takže dávám slovo komisi zástupce DG Sante. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za ty komentáře, které jsem si pozorně vyslechla. Musím potvrdit, že všechny procedurální kroky byly dodrženy v rámci prováděcích pravomocí, které byly svěřeny komisi stávající legislativou. EFSA provedla úplné hodnocení rizik a dospěla k závěru, že tyto produkty jsou bezpečné. Komise konzultovala veřejnost a všechny komentáře veřejnosti EFSA vzala v úvahu. Na tomto základě a na základě pozitivního názoru EFSA komise ano předložila návrh výborům a je pravda, že Nedostáváme tedy stanoviska od výboru, to ale neznamená, že by komise, když tady nejsou stanoviska, neměla ve světle pozitivního názoru EFSA udělit povolení. Musíme zdůraznit, že tyto produkty jsou považovány za bezpečné a cílem legislativy je zaručit, že GMO produkty uváděné na evropský trh jsou bezpečné. Pokud je o další faktory, které zde byly zmíněny v některých příspěvcích, musíme si uvědomit, že rozhodnutí potvrdit bezpečnost jednotlivých produktů nemůže být přímo navázáno na objem dovozu z konkrétních třetích zemí ani na plnění mezinárodních závazků Unie. Tady hovoříme o povolení jednotlivých produktů, aby se zajistilo, že jsou bezpečné. Jak mohou vyřešit problém odlesňování klimatických změn nebo jiné mezinárodní závazky? To povolení těchto geneticky modifikovaných organismů vůbec nepodkopává plnění mezinárodních závazků, jak vysvětlil zástupce komise dnes dopoledne. Povolení konkrétních GMO žádným způsobem nepodkopává reflexy, která se týká vývoje evropských proteinových plodin což by mělo omezit eh, naši závislost na dovozu. Musíme si teď uvědomit, že naše zemědělství je závislé na dovozu těchto dovážených proteinů a my musíme zajistit, že tyto dovážené proteiny budou bezpečné. To je cílem této legislativy. A my tady tuto závislost máme. Je zde poptávka po těchto produktech v EU. Takže cílem této reflexe o Evropském proteinovém plánu tady není podkopáván tím, že se povolí konkrétní GMO. Naopak ta reflexe by měla pokračovat, aby ta spotřeba toho dovozu klesala. Povolení jednotlivých eh, GMO plodin nepodkopává implementaci například Evropského plánu pro boj proti odlesňování. Tady je cílem zvýšit spotřebu plodin, jejichž pěstování není spojeno s odlesňováním. Tady rozhodně to nevyřešíme tím, že budeme zakazovat GMO. My musíme zdůraznit, že tady nejsou žádné specifické faktory u těchto konkrétních geneticky modifikovaných plodin, které by mohly zneplatnit toto povolení, protože tyto produkty jsou bezpečné. EFSA dospěla k závěru, že jsou tyto produkty bezpečné a proto komise podle nařízení o GMO musí přijmout rozhodnutí. A proto to rozhodnutí musí být pozitivní. Na závěr bych řekla, že parlament eh, má pouze možnost eh, spochybnit eh, toto rozhodnutí, když komise nepřekročila své prováděcí pravomoci. My jsme je nepřekročili, ale zároveň vidíme, že je zde nesouhlas nebo nedorozumění a určitě rádi s vámi povedeme dialog, budeme reagovat na vaše otázky a já doufám, že schrnutí těch reflexí komise u návrhu tohoto eh, usnesení alespoň tedy umožnilo vést dialog, který nám umožní postoupit před, pokud jde o naše mezinárodní závazky, ale zároveň nám také pomůže implementovat legislativu, která byla schválena před několika lety tímto parlamentem a komisí. Děkuji. So, um, the... Děkuji. Hlasovat se bude dnes odpoledne a pokud budou námetky přijaty, tak se bude hlasovat na plenárním zasedání a to na příštím plenárním zasedání, které se bude konat v Bruselu. V tuto chvíli přejdeme k dalším tématům na programu, což je úprava systému sběru dat u spotřeby topných olejů lodí. Já dám v tuto chvíli slovo zpravodaji a následovat budou stínoví zpravodajové. Děkuji, děkuji komise za provedení přepracování. Ten, tato úprava již byla v účinnosti. Letos poprvé se ta data schromažďovala. Dovolte mi říci, že loďařství je krom uh, Eh, leteckého průmyslu jediným odvětvím, kde nejsou žádné závazky, pevné, závazné. A je zřejmé, že emise lodí se od 90. Eh, let zvýšily o 48% a zdá se, že do roku 2050 by se toto zvýšení mohlo pohybovat kolem 250%. Náš systém shromažďování údajů je systémem dobrým, zvláště Jde o to, že uhlíková stopa se musí monitorovat, je to pokrokové odvětví, je zde určitá eh, jasná poptávka po, zlep, po rozšíření tohoto mm, odvětví a to znamená rozšíření uhlíkové stopy. Proto chceme, aby se v rámci MRV objevil i tento parametr. Smyslem úpravy je snažit se vše navázat na standardy Mezinárodní námořní organizace. Naše standardy jsou poněkud odlišné, abychom snížili administrativní zátěž na majitele lodí. Myslíme si, že tyto dva systémy by měly jeden druhému odpovídat. Myslíme si, že ten návrh jako takový je v pořádku, ale chci říct, že schromažďování údajů není to samé jako snížení emisí. A zároveň je potřeba poukázat na to, že všichni, kdo včera četli ve zprávách, že 11 tisíc věců apeluje na nutnost změny v chování kvůli změně klimatu, tak v tuto chvíli se musíme podle mého uvědomit, že apel paní von der Leyenové je zde celá zásadní. I loďařství se musí o tuto problematiku zasloužit a myslím si, že musíme zajistit eh, efektivnější motory, efektivnější uh, provozování lodí a nakonec budeme také muset hovořit o závaznějších cílích pro námořní odvětví. Ty závazné cíle zatím absentují, ale budou se muset objevit, pokud nebudeme chtít cíle změny klimatu ohrožit jako celek. Jsem ráda, že komise se k tomu bude moci vyjádřit a také se těším na to, co řeknou moji kolegové stínoví zpravodaje. Děkuji, to je eh, příjemný eh, můstek k dalšímu vystoupení komise, takže přejdeme ke komise a potom oslovíme stínové zpravodaje Beatrix Liody za DJ Klima. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že se mohu vyjádřit v parlamentu k tomuto návrhu, eh, kterému říkáme MRV. Je to vlastně dílčí materiál navazující na to, co již jednou zakotvila Mezinárodní námořní organizace. Juta Paulus již o tom hovořila. Je to velice důležitý sektor, který má celosvětový zásah. A já jen projdu ve stručnosti obsah své prezentace. Jak vypadá kontext? Je to klíčový sektor, 80 eh, celkového celosvětového eh, záběru. Hovoříme zde o emisích na úrovni 2 až 3 což je více než eh, jak, jak jakýkoliv podíl emisí u členských států. A předpokládá se, že dojde k takovému nárůstu, že se dostaneme až na 6%. Těch scénářů je celá řada, rozdílů v nich je celá řada, záleží na tom, do jaké míry jsou jednotlivé faktory předvídatelné, ale všichni se shodují na tom, že v loďařství se očekává z z zvýšení emisí Evropa má jednu třetinu námořní flotily, je to velmi zásadní oblast z hlediska ekonomického, z hlediska životního prostředí. Já zde mám jednu průsvědku, která je jaksi názornější. Zde hovoříme o 630% a u vnějšího obchodu 71%. To jsou napravo, vidíme celosvětová čísla. Jak vypadá ten kontext? Potřebujeme konkrétnější eh, zásahy. Námořní doprava je jediným sektorem, který se neobjevuje v přehledu závazných cílů a před Nová předsedkyně komise se k tomuto vyjadřovala a řekla, že všechny sektory se musí zasadit o naplňování cílu, a to včetně námořní dopravy, aby se dosáhlo splnění pařížské dohody. Pokud mohu zopakovat třetí bod, který je pro Evropský parlament velice důležitý, systém ETS, to znamená systém obchodování s povolenkami. Zde je dán jasný apel na kroky a upozorňuje na to i organizace IMO s tím, že musíme připravit plán na roky po roce 2023. Samozřejmě na mezinárodní úrovni je třeba tyto kroky činit mnohem intenzivněji, jelikož se jedná o trh mezinárodní. Já se nyní dostávám k otázce měření. Ono to je něco trochu jiného než měření emisí jako takové, ačkoliv samozřejmě do celé této akce patří i snižování emisí. Já vás nechci zatěžovat všemi achronizmy IMO k jednotlivým ukazatelům účinnosti, energetické účinnosti a tak dále. To je žargon, který znají ti, kteří se v dané oblasti pohybují. Jen chci k tomu říci, že IMO má eh, svoje načasování. Z roku 2018 máme strategii právní úpravy, která nebyla až tak ambiciozní. Potom IMO připravilo systém schromažďování údajů, ale nezapomínejme na to, že to je co, se, co se opíralo původně o, o evropský systém shromažďování údajů. To znamená, že nejprve jsme měli evropský systém shromažďování údajů, to potom převzala IMO a pak se to zase dostává zpět do Evropy. To je ale rok 2018, kde jsme se snažili o snížení uh, emisí, to je klíčový cíl 50% do roku 2050 ve srovnání s, roku, s rokem 2008. Snažili jsme se zde snížit mm, uhlíkovou intenzitu. Jak vypadá právní úprava? Co máme nyní před sebou? s čím pracuje parlament a rada. Nařízení z roku 2015, jen abych připomněla, byla to první úprava, první dobrý krok k tomu, abychom se nějak zasadili o snižování emisí. Tehdy jsme si uvědomovali, že údaje se neshromažďují, takže se tímto začaly schromažďovat. Chtěli jsme zlepšit transparentnost a nastartovat nové změny a chtěli jsme také dát jakýsi podklad pro další rozhodnutí. Dva systémy, o nich jsem hovořila, existovaly vedle sebe. Systém EUMRV fungoval od roku 2015, pak se objevil systém IMO a článek 22 odstavec 3 říká, že v případě mezinárodní dohody či celosvětového sledování či vykazování budou emise skleníkových plynů a celková opatření na snižování těchto emisí podléhat tomuto nařízení klíčová opatření, klíčová cíle. Chceme zprůchodnit um, bezproblémové naplňování, snížit administrativní zátěž a zajistit cíle EU MRV. Jde o to, abychom podnítili rychlejší nastartování. Nechceme nějak ohrozit to, co již existuje v rámci MRV. Já se k tomu ještě později dostanu, ale od července už schromažďujeme data z 11 600 lodí v evropských přístavech. Dopadová studie, klasická dopadová studie. Zde máme variantu číslo 1. Varianta číslo 1 se opírala o původní dopadovou studii, takže to je něco, kde my jsme nezačínali úplně od nuly. Měli jsme, co se k dispozici, jsou to tři možnosti. Jednak za prvé ponechat úpravu tak, jak je. Druhá varianta ponechat základní principy a varianta číslo tři je naprosté sladění s standardy IMO. Zpráva a řízení byla pro, pro nás zásadní otázkou. My jsme nechtěli eh, nic zde měnit. Pokud čínské lodi přijíždějí do Rotterdamu nebo do Marseille, tak ty podléhat evropským standardům nebudou. Vykazování CO2 to je nutnost, proto tyto dvě varianty byly z původního scénáře vyňaty. Zde to projdu trochu rychleji. Preferovaná varianta zde byla číslo 3. Konvergence bylo zcela zřejmé, že z hlediska transparentnosti to bude mimo náš záběr. Varianta číslo jedna nečinit nic a ponechat eh, původní administrativní zátěž z hlediska vykazování to nebyla dobrá varianta, proto jsme se přiklonili k variantě číslo 3. Klíčové postřehy. Máme zde definice společnosti, pokud dojde o ke změně společnosti, dobrovolné vykazování mm, nákladu to je otázka, zda by tato povinnost měla zůstat eh, takto fakultativně nastavena. Proto tomu říkáme dosud eh, dobrovolné vykazování. Otázkou je, jak dál. Důležité zde je eh, nadefinovat rozsah, řízení, transparentnost a tak dále. A paní Pauli, paní zpravodajka již říkala, že zde máme mandát koreperu a ten již platí od 25. Eh, října. Máme zde novinky ke stávajícímu monitorování. Poprvé máme data k emisím u 11 600 lodí, což představuje 139 milionů tun emisí CO2. My provedeme náležité zprávy k začátku příštího roku. Máme zatím ten dojem, že první cyklus eh, sledování dodržování předpisu byl úspěšně dokončen. Budeme se zaměřovat na databázy Evropské agentury námořní dopravy, která sleduje tyto informace a porovnává je s plněním pařížské dohody. Od června musí všechny lodě předávat tyto informace a tyto informace jsou od července veřejně k dispozici. Příští týden bude k dispozici zpráva, která umožní vyhodnocení celého tohoto přehledu. To je tedy takový první nástin a v následujících týdnech uvidíme mnohem více. Aktuální, infor- aktuální situace. Transparentnost je zajištěna, systém MRV funguje a máme zde politický důraz na uh, emise i v oblasti námořní dopravy, což je první krok, který by měl přispět ke mnohem podloženějšímu sledování a také ke zpracování strategie, což znamená, že by mělo dojít k dílče, dílčímu provázání tohoto systému se systémem Mezinárodní námořní organizace. Děkuji. Děkuji pěkně. Nyní dostanou slovo stínový zpravodajové a zpravodaj poté ještě jednou na konci debaty. Jako rovněž platí, že máte-li otázky na komisi, tak je budete moci položit později. Nyní Petr Líze za EPP. Děkuji za slovo. Máme nyní před sebou formální diskusy o údajích, které získáváme a zhromažďujeme podle jistých kritérií, kritérií pro škodlivé emise z lodí. Nyní tedy musíme probrat velice pečlivě tuto předlohu legislativního aktu. Je evidentní, že otázka zní, jak s těmito údaji naložit. Nelze je zhromažďovat a poté nečinit žádné kroky. To by samozřejmě k ničemu nepřispělo. Ursula von der Leyenová ve své úvodní řeči uvedla, že by si přála, aby i lodní doprava byla zahrnuta do diskuse o dosahování klimatických cílů. Je to nezbytné a právě proto musíme využít této zprávy a eh, nastolit konkrétnější problémy na tunu a na osobu připadne méně emisí než v případě letecké či silniční dopravy. Proto musíme dbát na to, abychom zde nepřijímali opatření, eh, která by tento eh, problém eh, jaksi postavila na hlavu a že by tu lodní dopravu zatížila příliš přísnými předpisy. Je zapotřebí přijmout opatření, která budou pro Evropskou unii a Eh, příznivá a je zapotřebí, aby se eh, tento systém týkal všech eh, lodí, ne pouze plujících pod evropskou, pod vlajkou státu Evropské unie. Takže ve světle sloh, slov předsedkyně komise je zapotřebí ten systém upravit tak, aby nebyly zatěžovány pouze někteří, do, zatěžovány pouze někteří dopravci. Lodní doprava je samozřejmě tématem, v rámci kterého je od nás očekávána akce, protože i odtud plynou emise CO2. Nejedná se pouze o technickou rozpravu, ale i také o politické poselství směrem ke komisi, o tom, jak si budeme představovat eh, řešení této tematiky. A myslím si, že eh, je opravdu smysluplné se nad tímto tématem již v tomto okamžiku zamýšlet. Děkuji. Děkuji za SAD kolegyně eh, Goteland. Emise pouze z lodní dopravy eh, v Evropské unii eh, nesmírně narostly a víme, že do roku 2050 lze očekávat také nárůst o až 250 celosvětově, což je zcela nepřijatelné. Nalezáme se uprostřed klimatické velice naléhavé situace. A jeden každý eh, subjekt eh, ve všech odvětvích a jeden každý člen ehm, lidského společenství by se měl eh, zasadit o to, aby byly zasahovány cíle pařížské dohody. Ehm, lodní doprava z tohoto úsilí ovlivňovat klimatickou změnu, jak se vymezela. Je po nás žádáno, abychom snížili emise v přístavech eh, v Evropě. Eh, vidíme lodě, odkud, eh, které chrlí emise, i když jenom stojí na místě. A ty emise jsou opravdu velice enormní. Mají dopad ne pouze na klima, ale také na zdraví občanů Evropské unie. Jakožto Ehm, zákonodárkyně, souhlasím s Pítrem v tom, že musíme ukončit situaci, eh, kdy eh, toto odvětví je vyňato eh, z toho rámce úsilí snižovat emise. Víme, jak je důležité harmonizovat evropskou legislativu s pravidly IMO, ale to v žádném případě neznamená, že budeme snižovat své standardy za Evropskou unii. Přesně naopak, je zapotřebí, aby se ty standardy zvyšovaly celosvětově. A jsou tady prvky, které si myslím mohou zlepšit návrh eh, komise. Paní Jordy, známe se z ETS, eh, pracovali jsme spolu před několika lety a již tehdy jste věděla velice dobře, že Evropský parlament chce činit více a že chce usilovat o to, aby byla přijata legislativa upravující právě eh, oblast eh, námořní a lodní dopravy, aby tady bylo možné přijímat opatření pro snižování emisí. Nyní se uvažuje o, respektive nyní se mluví o tomto systému MRV. A mě by tedy zajímalo, jestli chcete snížit ty eh, cíle, pokud je o emise z lodní dopravy. Myslím si, že nyní je zapotřebí opravdu konkrétních kroků. Když eh, jsme zahájili tento legislativní proces, tak eh, jsme eh, měli určité znalosti, nyní máme další a já bych ráda věděla, jestli souhlasíte s tím, že nyní právě nastal čas, abychom konečně zahrnuli emise z lodí do toho úsilí Evropské unie snižovat emise a Eh, jestli eh, se komise domnívá, že by bylo možné přijít s nějakým návrhem, který by zajistil snižování emisí z lodní dopravy. Děkuji. Katrin Šado za Renew. Děkuji, pane předsedo. <coughs> Už eh, několik let celé odvětví, odvětví námořní dopravy usiluje o snižování emisí skleníkových plynů. S tím můžeme být eh, spokojeni. Teď otázka MRV. To je otázka velmi technická a přichází na půdu tohoto parlamentu, zatímco nové zprávy odborníků na klima ukazují, že bychom měli spíše se stoupit na úroveň 1,5 stupně, než tedy 2 stupně. A je to problém toho rozdílu mezi legislativou, která je vytvořena a jejím uplatňováním. A já si myslím, že bychom měli být skutečně velmi ambiciozní, že bychom si měli zachovat vysokou úroveň ambicí evropského systému, pokud jde o transparentnost údajů a přístup tedy k lodní dopravě, pokud chceme skutečně dosáhnout stanoveného cíle a kalkulovat energetickou účinnost plavidel. Přes tu myšlenku zjednodušit administrativní postupy, bychom se neměli vracet zpět, pokud jde o závazky a pokud jde o ten absolutně naléhavý kontext potřeby snižování emisí CO2 z námořní dopravy, která vlastně dosahuje 90 eh, má se to tady snížit z 90 na 80 A potom je zde otázka toho obchodu s emisemi. Já jsem rozhodně proto, aby se lodní doprava stala součástí těch emisních kvót. Ale pozor, aby to nebylo řešení, aby se některým rejdařům zabránilo v, tomu, v tom, aby si zvolili ty zelené lodě. Já vím, že je to případ těch eh, třeba francouzských rejdařů. Ti skutečně chtějí, aby ty jejich eh, lodi byly ekologičtější. Takže pozor, eh, na to bych upozornila. A také jsem chtěla říci, že tady hovoříme o emisích, ale je zde také důležitý dopad lodí na mořskou biologickou rozmanitost. Já mám otázku pro komise. Mám skutečný problém s tím časem stráveným na moři a časem plavby. To je velký rozdíl, protože ta loď v okamžiku, kdy spustí motor, i když stojí, tak ten motor se pořád točí, pořád běží, i když je ta uh, loď v přístavu. Pokud není tedy zakotvena, uh, tak uh, prostě točí se ten motor a neustále to vydává různé emise a je to také problém třeba, který pozorujeme v marsejském přístavu. Tam byly dnes přijaty závazky, rejdaři přijali závazky, že prostě se budou zapojovat, zapojovat eh, na pobřeží, aby nemuseli pouštět motor k tomu svému fungování, když jsou tedy zakotveny v přístavu. Je zde celá řada témat, na kterých bychom mohli pracovat, například snižování rychlosti lodí. Někteří rejdaři přijali závazky v tomto směru a myslím si, že komise by o to opravdu měla mít zájem, aby se rozšířil, aby se tento cíl, aby se podporoval tento cíl, protože můžeme zde dosáhnout velkého snížení emisí, pouze snížení tedy rychlosti lodí a také eh, propagovat ty zelené lodi, ekologické lodi, kde kromě tedy toho tradičního pohonu bude i pohon alternativní, který může snížit až o 30 emise eh, z lodí. Takže já už dlouho také říkám, že bychom měli usilovat o to, aby Evropa měla průmysl na recyklování lodí, abychom je nemuseli posílat na druhý konec planety. A na závěr, já bych byla opravdu ráda, kdyby ten náš Green Deal byl blue a abychom do toho začlenili všechny oblasti Eh, námořní dopravy do toho nového zeleného údělu. Děkuji. Za ide žel Mela. Ne? Ne. Někdo za ide. Takže za EKR pan Vondra. Well, thank you. I think I have nothing to add. Uh, Já si myslím, že nemám co konkrétně dodat. Pokud Eh, bychom měli bojovat eh, proti klimatické změně všude a eh, vždy, tak, tak čiňme. Je to globální téma, které je potřeba řešit globálně. Globální problém. A proto je pouze logické, abychom do svých snah zahrnuli také tu oblast lodní dopravy, aby byla přijata opatření i pro lodní dopravu. Takže ano, zní to logicky a nemám již, co bych dodal k tomu, co doposud zaznělo. Děkuji. Thank you. And for the GUE, Mikulas. Za GUE? Mikulas. Já si myslím, že eh, tento systém eh, MRV je možné eh, doplnit systémem IME. Systém zhromažďování dat za IMO není transparentní. Údaje nejsou zveřejňovány a zhromažďované, zhromažďované údaje nelze ověřit nezávislou třetí stranou. Nicméně e, prvky transparentnosti systému MRV jsou evidentní. Systém IMO Eh, zhromažďuje údaje o tonáži a ne o vlastním nákladu a proto opravdu eh, není možné eh, spolehlivě vypočítávat emise. Údaje o nákladu jsou totiž zcela nezbytné pro to, aby byla provedena správná kalkulace. Protože pouze pomocí těchto kalkulací lze zjistit Eh, efektivitu, respektive to, do jaké míry náklad ovlivňuje eh, emise. Rád bych věděl, proč eh, IMO nezveřejňuje své údaje. Je pravdou, že IMO je ovládána loďarským průmyslem a rozhodnutí EU nepracovat s těmito údaji nedává smysl. E, rejdařství e, v Německu, Spojených státech a Řecku e, mají tendenci bránit ten systém MRV proti tomu systému IMO je zapotřebí zhromažďovat údaje o emisích CO2, eh, protože například v případě tankerů převážejících eh, plyn eh, tyto emise jsou velice značné. Například se těmito tankery dováží také břidličný plyn. Také musíme mít jistotu, že veškeré údaje jsou zveřejňovány. Zpráva o CO2 eh, hovoří pouze o emisích eh, z jednotlivých eh, lodí, ale ne o emisích v rámci jedné, jedné lodní společnosti. Samozřejmě, eh, pokud se podívám na název lodi, tak mohu zjistit jejího majitele, ale těžko poté mohu agregovat ty údaje o emisích, eh, o eh, všech lodích, které jsou pod jedním rejzařstvím. Samozřejmě není možné shromažďovat údaje takto odděleně a takto jednotlivě. Samozřejmě musíme si v úvahu také to, že um, rejdoství provozující lodě ne všechny tyto lodě vlastní. Domnívám se také, že by informace o vlastnících lodí eh, nám poskytlo kompletnější obrázek. Pokud eh, si rejdaři pouze najímají eh, lodě pouze na krátkou dobu, třeba na jeden měsíc a pouze na krátkou plavbu, Eh, tak ty údaje poté nejsou spolehlivé, protože samozřejmě budou to radaři, kteří budou muset platit za emise CO2 a budou muset, eh, budou muset zodpovídat za dodržování pravidel. Myslím si, že eh, by měl být odpovědný vlastník lodi a ne ten, kdo si ji pouze najímá. Myslím si, že by také bylo dobré Eh, doplnit do tohoto nařízení požadavky na eh, CO2, na neutralitu CO2 v přístavech. Děkuji. Děkuji, já zahajuji eh, Catch the Eye a žádám o žádosti o slovo Daniel Weiss, EPP, prosím. Děkuji. Já jsem z malé z malého loďařského státu Dámska a jsem moc ráda, že probíhá tato debata. Je velmi důležité poukázat na to, co říkal kolega. Je třeba posílit rámec MRV, protože je to nástroj, který může přispět ke změnám v oblasti rejdařství a zlepšení situace boje proti změně klimatu. Pakliže se nám podaří zařadit rejdařství do systému obchodování s povolenkami a pokud budeme chtít zlepšit situaci i na celosvětovém poli a budeme se snažit o co nejekologičtější přístup, tak bychom možná měli připravit jiný nástroj, jiné opatření a koncipovat, co se co by ještě podpořilo fungování MRV a co by poukázalo na to, že Evropské loďařství je šestkrát méně nepříznivé pro životní prostředí ve srovnání se zbytkem světa. Z mé strany je to pouze otazník. Můžeme si být jistě tím, že cesta obchodování s povolenkami je ten nejefektivnější způsob, jak změnit rejdařství a jak jej nastavit na ekologičtější um, směr. Nebylo by lepší podpořit tuto oblast jinak? Já vím, že systém ETS stále ještě nefunguje tak, jak původně měl. Dochází tedy k jistému přepracování systému obchodování s povolenkami a pokud bychom chtěli posílit evropské rejdařství a zároveň klima, tak bychom měli při koncipování příslušného nástroje být poněkud tvořivější. Já se nad tím jen zamýšlím. Vím, že jsou zde různé typy povinností, pak jsou zde určité fakultativní kroky, jako je poskytování informací o nákladu. To je fakultativní záležitost, ale neměla by být, jak už nakonec konstatovala i rada. Já tedy nikterak nespochybňuji uh, logiku samotnou, logiku i toho, co říkala eh, komise, ale je otázka, do jaké míry je to ekologické, pakliže tento krok zůstane eh, ve fáze dobrovolnosti. Děkuji. Děkuji vám a za GUE, prosím, pana Kokelise. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také z hrdé rejdařské eh, země a Rád bych do zápisu uvedl, že IMO není zájmové združení podnikatelských subjektů, je to spíše agentura OSN, která se zabývá rozhodováním v této oblasti a proto zde není možnost některak Děkuji za vypnutí jednoho mikrofonu, který rušil. Je nešťastné, že pařížská dohoda a cíle OSN byly stanoveny v intervalu pěti let ale dávalo by smysl, aby rejdařství bylo upraveno celosvětově spíše než regionálně. Ono je zde určitá propojenost mezi uhlíkovou stopou, e, zdaněním uhlíkové stopy a tak dále, ale je třeba, aby to bylo mm, propracovanější a bylo to mm, podrobeno hlubší analýze, ještě než podnikneme nějaké kroky. Je třeba si uvědomit, že IMO je podobnější MRV, než si uvědomujeme ME. E, myslím si, že MRV je kvalitnější systém než je IMO a měli bychom spíše jít na to opačně a snažit se o to, aby IMO naopak převzalo naše standardy a bychom disponovali potom veřejnoprávně dostupnými informacemi, které by byly k dispozici, které jsou natolik zásadní, že by měly být dány k dispozici veřejnosti. A pak jsou zde dvě otázky, které je třeba řešit odlišně. Jedna věc je loď a druhá věc je přístav. Přístav působí velice problematické potíže s ovzduším. A pak velikým problémem je zastavení lodí bez elektrického eh, přívodu. To jsou dvě různé věci. Znečišťování lodí a znečišťování zapříčněné přístavy. Děkuji. Děkuji, další se již nehlásí, takže dám slovo zpátky zpravodajce a potom ještě komise. Děkuji. Děkuji, já jsem do, se domnívala, že první vystoupí komise. Děkuji vám všem za... Můžeme to udělat naopak, já jsem se ale domníval, že budete budu raději, pokud se nejprve vyjádří komise a odpoví na otázky a já jako zpravodajka se potom vyjádřím nakonec. Komise se vyjádří. Děkuji vám mnohokrát za velmi zajímavé otázky. Já se v tuto chvíli vrátím nejprve k formálním záležitostem. Toto přepracování je přepracování systému ověřování a vykazování, což eh, je eh, něco, co je zapovinnost plynoucí se review clause klauzule o nařízení MRV. Komise musí v případě jakékoliv mezinárodní dohody provádět tyto přeskumy a z tohoto důvodu se musíme omezit na ty pozměňovací návrhy, které jsou alespoň částečně navázány na IMO. Jakékoliv změny v nařízení by rozšířily um, systém ETS, ať už jde o jakékoliv závazné cíle nebo klíčové záležitosti, bylo by potřeba provést podrobnější změny. Jak víte, Eh, mimořádnost eh, této situace je zcela zásadní. My jsme o tom hovořili dlouze, vím, jak je důležitá námořní doprava pro nás jako Evropu, pro eh, parlament, budoucí předsedkyně komise o tom hovořila, že se provede dopadová studie a že bude i připravován legislativní návrh na toto téma. Dovolte mi však říci, že návrh tohoto typu se vyžádá hloubkovou dopadovou analýzu, kde musíme vyhodnotit všechny varianty ETS, musíme také provést proces konzultace s, se zúčastněnými subjekty. Máme zde tedy povinnost provést dopadovou studii a potom další analýzy, jinak by ten postup nebyl opravdu ideální. Ambice jsou um, pro nás všechny společné, vyjádřila i eh, budoucí předsedkyně komise. Podnikneme příslušné kroky, ale nejprve je třeba provést dopadovou studii a odpovídající konzultace, abychom byli připraveni na přípravu nové právní úpravy. K tomu se vyjadřovali kolegové Lise, Mutelan, se, Kolakos Weiss a další. Nyní k té nákladní dopravě. Dovolte mi říci, že IMO ke kargu um, nevykazuje nic. Oni vykazují uh, hmotnost v tunách. Evropa tuto povinnost má, ovšem my jsme se přiklonili k dobrovolnému vykazování hmotnosti karga a to z dvou důvodů. Zaznívaly totiž hlasy, že jinak by docházelo k administrativní zátěži, to byl první důvod. A druhý důvod spočíval v tom, že jsme se domnívali, že tím nějak neohrožujeme mm, energetickou účinnost, jelikož parametr energetické účinnosti nadále zaručuje poskytnutí dostatku informací. My si však uvědomujeme, že stávající vykazování u Cargo Carriage by zajistilo více informací k energetické účinnosti u jednotlivých lodí a u uhlíkové stopy. S tím, že rejdařství ukazuje, že má stále se zvyšující zájem na provádění vykazování tohoto to, typu. K tomu, co říkala paní Šabu, já bych to jen uh, vysvětlila. Ehm, spotřeba paliva a CO2 jsou nadále velice důležitými aspekty. A k té poslední otázce zde bych ráda řekla, že Toto je pro řadu poslanců velice důležité. Je to velice důležité z hlediska jednotlivých členských států a jak víte, tak Evropská komise má příští týden na IMO setkání, velmi důležité setkání v Londýně a už jsme eh, upozorňovali na to, že tento postup ve společném duchu je pro nás eh, zásadní a je nám také vlastní jsou to opatření, která tedy bychom měli podniknout tak to, jak říkám, v duchu společného postupu. Thank you. Back to the rapporteur to end this debate. Děkuji vám. Děkuji za všechna vystoupení a já se k ním všem vyjádřím. Pane Lise, Samozřejmě, že musíme postupovat v souladu se zákazem diskriminace. To není vůbec diskutabilní. Nemůžeme některá opatření uplatňovat jenom u některých provozovatelů. Samozřejmě, že všichni se musí držet těchto pravidel, to je zřejmé. Já jsem ráda, že také upozorňujete na to, že bychom měli spíše než se zabývat vyčíslením emisí, se zabývat snížením emisí a já jsem zklamána tím, že komise říká, že v rámci MRV má, musíme emise pouze počítat. MRV samo o sobě říká, že je to první krok a že se bude dále jednat o snižování emisí, nikoli pouze o vyčíslování emisí. Před 11 lety či dřív probíhala v Evropě finanční krize. Tehdy jsme konali různé kroky, snažili jsme se zachránit finanční systém a tehdy jsme se snažili možnými způsoby. Já jsem zklamána tím, že se tohle neděje v případě klimatických podmínek. Nejde jenom o úřady, o orgány, které zapracovávají určitou část legislativy do jiné části legislativy, ale měli bychom se snažit uh, v tuto chvíli opravdu konat a snížit eh, emise. Pokud jde o dopadové studie, ano, máte pravdu, dopadová studie je už pár let stará, ale řeší určité otázky ceny povolenek. A ta stávající cena je v tomto spektru, je v tomto rozpětí, takže můžeme použít i tuto dopadovou studii. Ono se nic nezměnilo na rozpětí ceny v rámci ETS a komise sama konstatovala, že kilo banánů by se zdražilo o méně než cent. Myslím, že na spotřebitele samotného by to nemělo až takový dopad, neměnilo by se nic na, na tom, jestli použijeme lodě nebo silniční uh, dopravu, vzhledem k tomu, že ten rozdíl je tak zanedbatelný, myslím, že by to nebylo v žádném případě ohro, ohrožující. Co se týče emisí v přístavech, to je velmi důležité, zvláště v městech, kde eh, byl třeba zákaz dieselových motorů a poté, co došlo k tomuto zákazu, tak se nic nezměnilo právě proto, že lodě nadále znečišťovaly ovzduší. Měli bychom tedy využít této příležitosti a to zvláště proto, že už je zde závazná legislativa týkající se přístavu. V tom smyslu, že by měli poskytovat eh, Připojení k elektrické síti, pokud je tam taková poptávka. Pokud tam ta poptávka však není, tak proč by měl přístav investovat do zajištění této infrastruktury? Také děkuji panu Wallisovi za to, že hovořil o emisích metanu. My jsme o tom jednali včera s členy výboru ITRE a tomto materiálu se tato otázka zatím neobjevuje, ale je to rozhodně něco, na co bychom se měli zaměřit. Děkuji, že na to upozorňujete. A ještě k tomu, co říkala paní Joty, k opatřením podniknutým na půdě IMO. Já jsem byla členkou IMO a na toto téma jsem hovořila i s těmi, kteří jsou buď stávajícími členy IMO nebo se věnují vypracováváním studií pro IMO. IMO je agentura OSN, to je pravda. Ale řídí se určitými pravidly a mě to tedy do jisté míry překvapilo. Například eh, pět eh, největších vlajek, vlajkových zemích, ty, ty jsou zodpovědny za více než 50%. A zároveň ale mají takovou většinu, že jsou schopny přehlasovat jakákoliv opatření v oblasti cargo carried. Ale tyto státy nejsou jako zástupce státu přítomny těmto jednání. Pošlou eh, společnost, která pluje pod vlajkou příslušného státu, to znamená, že se nepodaří dosáhnout jakéhokoliv pokroku, protože samozřejmě ten stát řekne, no my máme zájem o co největší registrace, nechceme závazné předpisy týkající se lodí, protože to by ovlivnilo dopravu na moře, o to zájem nemáme, řeknou, takže potom by nedocházelo k přepravě z Jižní Ameriky do Evropy a z Číny do Evropy, což je jako takové spochybnitelné, ale IMO se nedopracuje k žádným zásadním pokrokům v této situaci a já si myslím, že je velmi dobré, že Evropa přistoupí ke snížení rychlosti, jak už zaznělo. Rychlost totiž je zodpovědná i za hluk a hluk zase má dopad na biodiverzitu na moře. Já se nejsem jistá, jestli je rozumné to zapracovat přímo do MRV. Já bych se raději přiklonila k tomu, aby se to zapracovalo do závazných cílů biodiverzity, jak nakonec navrhoval Lucemburg, jak navrhovalo Lucembursko na začátku roku kdy bychom mohli eh, dosáhnout do roku 2030 eh, snížení o 40% u Cargo Carried. Proč to tedy nezapracovat rovnou do tohoto materiálu, pokud je to takto navrhováno? A já jsem hovořila k někter- s některými um, majiteli lodí v minulém uh, týdnu, kdy v průběhu zeleného týdne jsme měli nalezací misi a oni říkali, že zavedli systém MRV, protože musí provádět výkazy a konstatovali, že nevidí problém v tom, aby nějaký parametr, jako je cargo carry, zohlednili, protože oni tuto informaci stejně již mají, takže je to jenom jedno číslo navíc, které by do toho Excelu zapracovali, ať už je to tady jakýkoliv formát, který používají pro vykazování. Pro ně to není problém, alespoň takto se vyjádřili. Děkuji mnohokrát za výměnu názoru a budu se těšit na zpracování zprávy. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a budu ráda, pokud mě budete podporovat. Děkuji. Thank you. Can applaud if you like. <laughs> okay, so it was the very first debate. Takže to byla jen ta první rozprava na toto téma. A Projednání návrhu zprávy budeme mít v únoru a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů v březnu a hlasování ve výboru NV je naplánováno na květen. A teď můžeme přistoupit k dalšímu tématu. A to je nelegální obchod se zvířaty v zájemnovém chovu v eh, Evropské unii. Dávám nyní slovu Stanislavu Počáku za EPP, jakožto prvnímu. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se pokusím být stručný, protože před námi ještě jeden bod a máme mít slavnostní ceremonii ve 12 hodin. Eh, Evropský parlament udělal na poli ochrany příznivých životních podmínek pro zvířata již hodně, ale samozřejmě je stále co dohánět, je stále eh, co zlepšit. Můžeme samozřejmě učinit více v evropské unii se nezákonně obchoduje s velkým množstvím eh, společenských zvířat eh, ve všech členských státech a tento často nelegální obchod eh, zainteresovaným přináší také velké zisky. rozdíly mezi členskými státy v normách chovu a v oblasti právě dobrých životních podmínek vedou k velkým rozdílům v cenách a toho samozřejmě využívají eh, různí nenechavci různí nelegální obchodníci. Eh, mazlíčci jsou vozeni napříč členskými eh, státy a k tomu nedovolenému chovu koček a psů na které je tady tedy brán zřetel dochází často za velmi otřesných podmínek. já sám jsem byl překvapen jak ty podmínky jsou skutečně mnohdy otřesné díky investigativním Eh, novinářům jsme se dozvěděli že jsou to praktiky které skutečně eh, se odráží v několika členských státech. v návrhu rezoluce jsou zmíněny nejen tyto životní podmínky chovaných zvířat jako to zásadní negativum ale také další negativní vlivy a to je především negativní vliv na fungování vnitřního trhu eh, prostřednictvím nekalé soutěže samozřejmě vliv na veřejné finance eh, prostřednictvím ztráty daňových eh, příjmů a také ochrana spotřebitele. jak jsem řekl spotřebitelé mnohdy často vůbec netuší eh, za jakých podmínek dochází k chovu těchto domácích miláčků a netuší například ani jejich zdravotní stav. návrh proto zdůrazňuje že je třeba nebo zásadní je nezbytným prvním krokem je identifikace těch, a registrace těchto koček a psů a to je nezbytné právě pro kontrolu vymáhání a sledovanost. cílem návrhu je a teď cituji naléhavě požádat evropskou komisi eh, aby prostřednictvím aktu přenesené působnosti eh, přenesené pravomoci eh, předložila návrh podrobných slučitelných systémů metod a prostředků identifikace registrace koček a psů v databázích v členských státech a aby tyto byly propojeny tyto databáze. návrh také požaduje jasné propojení mezi pasem eu pro zvířata v zájmovém chovu a registrací e, mikročipů. já jsem s tímto návrhem e, spokojen předložím e, dva pozměňovací návrhy které ten text ještě upřesní a samozřejmě těším se na debatu a na ochranu zvířat která je také jedním z našich úkolů. děkuji mnohokrát. Thank you. For SND, Děkuji za SD Silvia Spurek. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ochrana vnitřního trhu EU a spotřebitele před negativními dopady nelegálního obchodu se zvířaty v zájmovém chovu a také ochrana zvířat a jejich práv by měla být jednou z našich priorit. Návrh usnesení je poměrně komplexní. Apelujeme na komisi, aby navrhla přísnější pravidla pro identifikaci a registraci koček a psů, aby se bojovalo proti nelegálnímu obchodu. Systém identifikace a registrace by měl být propojen mezi členskými státy. Také chceme, aby se zaměřila na online obchod eh, zvířat eh, v zájmovém chovu, protože to je asi 80 veškerého nelegálního chovu. V návrhu vidíme jasný apel na komisi, aby vytvořila akční plán pro řešení nelegálního obchodu se zvířaty v zájmovém chovu. Potřebujeme přísnější eh, sankce na ty, kteří provádějí ten nelegální obchod a také lepší vymáhání, aby byly splněny požadavky na zdraví zvířat. Potřebujeme také školení pro orgány činné v trestním řízení a také potřebujeme eh, dělat osvětu mezi potenciálními kupci. Chceme, aby to komise posílila. Chceme, aby členské státy vyhradili na takovéto akce dostatečné zdroje. Také je nutno mít zde přísnou lhůtu pro komisi, aby přijala komplexní opatření. Podle našeho názoru onlineové platformy na prodej zvířat v zájmovém chovu by měly mít další požadavky na registraci, aby se zajistilo obchodování online obecně. SD chce posílit ochranu práv zvířat a jejich dobré životní podmínky. Děkuji. Děkuji za Rinu Martin Hojsík. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je to velmi speciální otázka, protože než jsem se stal poslancem, tak jsem se zabýval dobrými životními podmínkami zvířat. Jsem ze země, která bohužel je největším zdrojem eh, mláďat pro tento krutý obchod eh, se zvířaty ze Slovenska jsem rád, že se zabýváme tímto tématem a konečně to snad členské státy a komise začnou řešit, protože upřímně tady nejde pouze o dobré životní podmínky zvířat, i když tedy tato nevinná zvířátka trpí, ale jde tady také o lidské zdraví a nemoci, které tato zvířata mohou přenášet. Jde také o právní stát a zločinnost, protože nelegální obchod se zvířaty v zájmovém chovu je druh organizovaného zločinu jak se neustále potvrzuje. A také v neposlední řadě jde o jednotný digitální trh, protože onlineové platformy dnes hrají nejvýznamnější roli v obchodu, v nelegálním obchodu se zvířaty v zájmovém chovu. Už to nejsou jen zverimexy, nebo nějaké burzy, ale spíše se prodávají zvířata online. A máme skvělý nástroj v EU, který můžeme náležitě implementovat. A pokud budeme eh, mít propojené registrace a propojené databáze registrovaných zvířat mezi členskými státy. A pokud se to napojí na online platformy, tak se nám podaří velmi snížit tento nelegální obchod bez nějakého velkého administrativního břemene, protože už existují tyto systémy registrace v členských státech a, a jejich propojení. Takže uh, Doufáme, že tato otázka projde a že se nám dostane nejen odpovědí, ale také konkrétních kroků, jak od komise, tak od členských států. Děkuji. Děkuji paní Philips za zelené. Děkuji. Chov koček a psů v Evropě vzkvétá. Většinou se tato zvířata prodávají online a to není regulováno. Máme asi 60 milionů psů a 64 milionů koček v Evropské unii, jak se odhaduje. Samozřejmě nevíme, jak přesné tyto odhady jsou, protože Máme nekompletní a špatně fungující systém identifikace a registrace, není zde dostatečná interoperabilita mezi regionálními a národními databázemi a nemáme žádné povinné požadavky pro registraci těchto domácích mazlíčků. A tím pádem zde vzniká prostor pro nelegální obchod, což vzkvétá v tom neregulovaném online prostředí a to ohrozuje nejen zdraví těch prodávaných zvířat, ale je to také hrozba pro veřejné zdraví, ochranu spotřebitele a podporu zodpovědného vlastnictví zvířat. Vidíme, že toto usnesení přináší určitou změnu, protože opeluje na komisi, aby přišla s návrhem navzájem propojených a slučitelných eh, registrů v členských státech, ale já bych šla ještě dále, já bych požadovala povinnou identifikaci a registraci eh, koček a psů, kterou musí provést prodávající ještě předtím, než je poprvé předáno vlastnictví tohoto zvířete a také přísnější požadavky, pokud jde o regulaci online obchodu se zvířaty. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji z ostatních frakcí, abychom ještě více posílili toto usnesení. Děkuji. Děkuji. Za ID Anika Bruna. Obchod eh, se zvířaty v zájmovém chovu v EU, tedy nelegální obchod, má ekonomické dopady, protože to je ztráta daňových příjmů a také dramatické dopady na tato zvířata, která jsou eh, chována a eh, prodávána opravdu v hrozných podmínkách, ale má to také zdravotnické dopady. Šíří se takové choroby, jako je třeba vsteklina. A ohrožuje to tedy vnitřní trh a, a i když je ten obchod eh, legální, tak ten přeshraniční obchod se zvířaty v zájmovém chovu, to je něco jako dumping. Tam neustále klesá potom cena a to je na úkor těch eh, zvířat. Dochází také k masivnímu falšování těch zvířecích pasů, především v zemích na východě Evropy. Je třeba kontrolovat eh, držení těchto pasů a jednoznačně odsoudit ty, kteří je falšují. Musíme také omezit eh, počet těch pasů, které jsou udělovány neprofesionálním chovatelům. Musíme se postavit eh, proti jakýmkoliv formám intenzivního chovu. A potom se musíme také zaměřit eh, na tu oblast online, protože ten prodej by měl být eh, povolen pouze těm nadšencům, kteří chovají tato zvířata spíše pro zábavu, ale všechno musí být přísně regulováno. Děkuji za EKR paní Višněvská. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Evropští konzervativci a reformátoři se spokojeností přijali tento návrh usnesení v otázce nelegálního obchodu se zvířaty v zájmovém chovu. Chci připomenout, že EKR už předložila tento návrh minulém funkčním období v lednu 2018. Bohužel se o tom nehlasovalo na plenárním zasedání. Já jsem ráda, že budeme v této práci pokračovat v tomto volebním období a doufám, že budeme účinnější než v uplynulém volebním období. Samozřejmě, obchod se zvířaty nedostatek eh, právní regulace vyvolává spoustu komplikací. Především naráží na, nebo vede k hroznému trpění zvířat. Tady mám teď na mysli třeba internetový prodej zvířat v zájmovém chovu má také negativní dopad na fungování vnitřního trhu Evropské unie. Tady mluvím o ztrátě daňových příjmů, vzniku nekalé soutěže a také o porušování celé řady předpisů. Chtěla bych upozornit na to, že ten návrh usnesení, který opakuje celou řadu těch požadavků z našeho usnesení z roku 2018 upozorňuje na to, že se musíme zaměřit na to, abychom vyzvali k přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s nařízením 429, aby zde byly podrobné slučitelné systémy identifikace psů a koček, aby se propojily národní databáze a také, abychom se zaměřili na mezisektorové akční plány na úrovni Unie a také abychom se věnovali novým kontrolám a také, aby byly přijaty tvrdší sankce. Důležitá je také lepší spolupráce, komunikace a výměna dobrých postupů mezi státy. Samozřejmě předložím pozměňovací návrhy. Velmi mi záleží na tom, aby tento návrh byl co nejlépe vypracován a těším se na plodnou a dobrou spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Za GUE Anja Hazekamp. Het is al gezegd, maar na drugs en, en wapen. Děkuji. Po drogách a zbraních obchod s domácími zvířaty je nejlukrativnější aktivitou v Evropě. Ráda bych eh, pohovořila především eh, o obchodu se psy. Tato štěňátka jsou dovážená především eh, z východní Evropy a má to také velký dopad na zdraví, protože tato štěňata jsou velmi brzy odebírána jejich matkám a jsou eh, potom eh, držena v nedostatečných podmínkách a potom se prodávají po internetu třeba do Nizozemska. Není náležitě provedeno očk- očkování, což tedy potom vede třeba k onemocnění nebo tedy k nakažení těch nových majitelů. A tady mám na mysli především takové choroby, jako je právě vsteklina. Evropská unie klade za povinnost eh, mít tedy zvířecí pas a také čip, ale často se toto pravidlo obchází. My musíme v Evropě stanovit minimální požadavky, pokud jde o informace, které musí být obsaženy na tom mikročipu, například údaje o Eh, zprostředkovatelích, o chovatelích, eh, o těch, kteří potom s těmi zvířaty obchodují a tak dále. Takže tam musí být informace nejen o tom, odkud eh, ta zvířata pocházejí, ale také, co se potom děje v případě toho špatného zacházení. Můžeme se podívat například na to, co se děje ve Španělsku. Já vás ušetřím těch hrozných detailů, ale třeba u chrtu uvidíte, že tito psy trpí, opravdu ukrutně trpí. A to pouze pro potěšení lovců. Jsou vystavováni tito psy opravdu šíleným podmínkám a často majitele psů o tom nic nevědí, neví o tom dostatek, takže bychom měli zvýšit také jejich informovanost. Také je nutno, aby orgány činné v trestním řízení měly více prostředků a více informací, aby mohly bojovat proti nelegálnímu obchodu se štěňaty a s dalšími zvířaty. A tím by se také zabránilo šíření a chorob. Děkuji, nemáme čas na catch the eye, takže dám rovnou slovo zástupci komise na tři minuty. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne vám všem. V zájmu zkrácení času se pokusím vyjádřit maximálně stručně. Jsem velice rád, že vás mohu informovat o tom, co podniká DG Santé v této velice významné oblasti a učiním tak, že nejprve zmíním legislativní aspekty. Refit eh, eh, se zabývá také eh, příslušnými zákonnými Eh, akty. Je to eh, směrnice 9265, eh, která byla nahrazena novým aktem, který vstoupí v platnost 21. dubna roku 2021. Je to nařízení 576 z roku 2013 a toto nařízení bude platné do dubna 2026 eh, v rámci přechodného opatření. A z tohoto důvodu eh, chce Evropský parlament přepracovat eh, směrnice 2265 a také nařízení 576 z roku 2013, které se zabývá nekomerčním transportem zvířat v zájmovém chovu abych eh, zvýraznila hlavní prvky tohoto nového právního aktu a souvisejících aktů přenesené pravomoci, které eh, budou v, eh, v účinnosti od dubna 2021. Jen bych ráda zmínila několik prvků, které nám napomohou se ve věci zorientovat. Akt pro zví, ochranu zdraví zvířat stanoví, že je potřeba Eh, dodržovat pravidla eh, pro ta zařízení, která slouží k chovu eh, psů a koček. Pak sem také patří povinná registrace přepravců, kteří přepravují kočky a psy mezi členskými státy i do třetích zemí. Je také potřeba schvalovat zařízení, Eh, a ty dopravní prostředky, pomocí kterých se zvířata budou přepravovat. Dále zapotřebí eh, označovat eh, zvířata při jejich pohybu nebo pro účely jejich pohybu mezi členskými státy. Registrace, identifikace a sledovatelnost zvířat je dalším prvkem tohoto nového aktu. Týká se to štěně, tak bylo zmíněno, a také chovatelů, kteří musí zvýšit kontrolu. Evropský parlament by měl připravit nový akt přenesené pravomoci pro kompatibilní systém identifikace a registrace v databázích členských států. Tyto databáze by měly být propojeny. Předtím, než přijmeme toto opatření, je zapotřebí provést posouzení dopadu které mimo jiné ukáže, zda tento systém přináší eh, novou přidanou hodnotu pro eh, lepší kontrolu nezákonného obchodu se psy a kočkami. Tento nový právní akt eh, bude obsahovat ustanovení, která budou nezbytná pro implementaci pravidel. Pokud jde o vymáhání pravidel, tak eh, jsem ráda, že mohu zmínit úzkou spolupráci jak s členskými státy, tak dalšími zainteresovanými subjekty. Nejprve zmíním nařízení o oficiálních kontrolách a koordinovaném kontrolním plánu, který jsme zahájili v roce 2018 v souvislosti s prodejem suvakoček po internetu. Tento plán má následující cíl. Na pomoci členským Můžete prosím přistoupit k závěrům? Mohla byste prosím zrychlit? Ano, děkuji. Já jsem zmínila oblast vymáhání. Abychom to zvládli, tak bych vás požádal, abyste se pustila do závěru. Ano, děkuji, pane předsedo. Závěr zní takto. Jsme předložili řadu opatření v oblasti ochrany zdraví zvířat. Také spolupracujeme úzce s členskými státy a chceme zlepšit jejich systémy vynucování. Nejde pouze o oficiální kontroly, ale také o platformu pro dobré životní podmínky zvířat. Platí sem, patří sem také z, eh, oblast školení a zde již spolupracujeme s členskými státy od roku 2013. Uspořádali jsme více než 630 seminářů na toto téma. Takže ano, děkuji, toto jsou vaše závěry. Dnes odpoledne budeme hlasovat o této ústní, o otázce k ústnímu zodpovězení. Lhuta pro Předložení pozměňovacích návrhů 12. listopad a ehm, na plenární zasedání se to, to téma dostane v lednu. Takže ještě tě před eh, ceremonií podepsání obnovení politiky Evropského parlamentu eh, se podíváme na téma 13, eh, umožnit digitální transformaci zdravotnictví a pečovatelských služeb na jednotném digitálním trhu. Dávám slovo panu Arlukoviči. Pane předsedo, otázka k ústnímu zodpovězení a usnesení vychází ze sdělení komise v otázce umožnění digitální transformace zdravotní a pečovatelské služby na jednotném digitálním trhu z roku 2017. Cílem je podpora zdraví, profilaxe a také zajištění občanům rovný přístup k péči, která bude eh, kvalitní díky využití přínosu digitální technologií. Komise by nám měla říci, jak chce podpořit v této oblasti členské státy v usnesení i v otázce je dobro pacienta v centru zájmu. Nemůžeme se zaměřovat na inovace sami o sobě. Také hovoříme o spolupráci EU s regiony, také o ukázání přidané hodnoty digitálních technologií ve zdravotnictví, aby si zdravotníci uvědomili, jak se může zlepšit jejich práce díky využívání těchto digitálních technologií. Děkuji. Děkuji. Chci jenom říci paní Evi, že se jí omlouvám, protože jsem vám zapomněl dát slovo v té předcházející rozpravě za nezařazené. Omlouvám se za to, nebyla jste na tomto seznamu. A teď se vrátím k té stávající rozpravě paní Serdas z SD. Zdravotní systémy v Evropské unii procházejí odlišnými obdobími Lidé se dožívají vyššího věku a hlavní příčinou smrti nejsou, jsou eh, nepřenosné choroby, takže to samozřejmě zatěžuje systémy zdravotnictví a je potřeba řešit to digitálně. Digitální řešení budou podporovat zdraví, preven, zajišťovat prevenci nemocí a poskytovat potřebnou péči. Je nezbytné umožnit tuto digitální transformaci Situace se ovšem liší země od země, zemi od země. Eh, občané ještě nemohou plně využívat eh, výhod digitálního jednotného trhu. Je potřeba eh, pracovat vědecky podloženými výsledky, respektive informacemi, Bezpečnost eh, údajů a přístupnost eh, musí být zajištěna tak, aby eh, se předcházelo neoprávněnému nakládání s daty a zachování soukromí. Je také potřeba monitorovat aplikaci GDPR. Systémy mezi jednotlivými rejstříky musí být interoperabilní. Je také zapotřebí adekvátně vyškolit pracovníky v této, v tom, v této branži tak, aby disponovali potřebnými schopnostmi a dovednostmi pro digitální transformaci. Nástroje digitálního zdravotnictví mohou podporovat eh, zdravotní péči, mají potenciál eh, vytvářet eh, zdravé návyky je potřeba zlepšit eh, schopnosti a dovednosti uživatelů těchto systémů a proto chce, aby bylo do návrhu dodáno eh, doporučení pro eh, evropský datový prostor. Derek Ries, Děkuji, to je už druhé Eh, druhá diskuze o eh, tomto usnesení. Hovořili jsme o tom zhruba před rokem, ale nemohli jsme kvůli volbám hlasovat na plenárním zasedání. Takže samozřejmě eh, naše obavy, naše postoje jsou stejné. Jde o evropskou strategii na podporu digitální transformace zdravotní péče. Jedná se o velkou změnu, například pomáhá to ošetřovatelům eh, měřit v reálném čase glikemi pacienta nebo mít třeba načasováno podávání léku, eh, anebo zase sledovat pacienta, který má kognitivní potíže, takže je tam opravdu spousta přínosů. Všem je třeba respektovat určité principy, které jsou nedotknutelné a právě na těchto principech bych zde chtěla trvat. V tomto smyslu ty návrhy komise jdou dobrým směrem. My jsme chtěli v našem usnesení zdůraznit tři zásadní body. Je třeba, aby veškerý online systém odpovídal nejpřísnějším standardům na informatickou bezpečnost. Tady jsme opravdu neoblomní. Za druhé, musíme podporovat abychom měli tedy evropský systém, tak podporovat spolupráci mezi členskými státy a musíme zaručit především interoperabilitu údajů, harmonizací formátu, kterou od nás požadují všichni uživatelé A za třetí, a to je řekla bych úhelný kámen, musíme zajistit to úvodní a potom pokračující školení všech uživatelů, to znamená lékařů, zdravotních sester a, a také lékárníků, aby používali, uměli používat tyto nové nástroje. A další věc, musíme zahájit skutečnou evropskou reflexi o etické dimenzi této digitální revoluce ve zdravotnictví. Kam až ty algoritmy budou moci přijímat rozhodnutí, do jaké míry, tedy bez rozhodnutí člověka. Ty údaje jsou pořád tedy neutrální a jde, na to, jde tedy o to, aby tam byla nějaká také kontrola, protože to je volba té společnosti. Vidíme, že společnost stárne, pacienti jsou čím dál více nároční, pokud jde o kvalitu poskytované péče a ta digitální revoluce nám nabízí možnost eh, zlepšit jejich přístup eh, ke zdravotní péči, zlepšit jejich eh, život, kvalitu života. Ve v podmínkách úplné bezpečnosti. A my tedy neustále o to žádáme komise, aby na to dohlédla. Děkuji za zelené Margaret Auken. Da vi har en ganske uh, aktiv debat i Danmark. Budu hovořit dánsky. V Dánsku probíhá velice živá diskuse na toto téma. Dovolte, abych se soustředila na problematické aspekty tohoto tématu. Tady vstupuje do hry určitý uh, ohromný liberalismus. A v této souvislosti bych ráda zmínila ohromná rizika související s tímto tématem. Já si myslím, že problém je v tom, že tady dojde k oddělení lékaře a pacienta. Jde totiž o to, aby kontakt mezi lékařem a pacientem byl dále vnímán jako životně důležitý faktor. Není možné eh, tyto dvě osoby oddělovat pouze za účelem úspor. Dalším problémem je také digitální negramotnost, kterou najdeme nejenom v chudých zemích, ale i v těch bohatých. Lidé prostě nejsou schopni používat eh, tyto nové nástroje. A nejde pouze o mm, to, že se to týká starších lidí, ale mm, týká se to i těch, eh, kteří jsou z nejrůznějších společenských skupin. Na to je potřeba pozornit. Další věc je nutnost plné implementace systému na ochranu osobních údajů GDPR. Myslím si, že jsme ještě daleko tohoto cíle. Hovoříme-li o GDPR, tak musíme být konkrétní. Musíme se stanovit vyšší cíle, pokud je o plnění tohoto nařízení. Údaje o zdravotním stovu představují eh, v, tom, v té nové, nové formě kapitalismu nejcennější údaje. Hovoří se o harmonizaci a ukládání údajů o zdravotním stavu. A my se domníváme, eh, že to je pouze v zájmu našeho zdraví, ale eh, nic není zadarmo. pokud se podíváme, eh, jaké finance jsou spojeny s obchodováním s údaji, tak si uvědomíme, že eh, ochrana údajů je velice důležitá a že souvisí i s efektivním fungováním eh, ordinací a nemocnic. Musíme se na to dívat opatrně, nesmíme být naivní. Děkuji a za EKR Joana Kopčiňska pane předsedo. Digitální technologie jsou eh, nevyhnutelnou eh, součástí blízké budoucnosti evropského zdravotnického systému, jak na úrovni členských států, tak na evropské úrovni. A proto také evropský systém zdravotní péče a sociální péče stojí před obrovskými výzvami. Na otázku, zda teď je vhodná chvíle, abychom hovořili o přístupu k digitálním údajům v kontextu systému veřejného zdraví, mohu směle odpovědět že nastala doba, abychom aktivně zahájili debatu v této otázce. Plně podporuji všechny kroky zajišťující bezpečný dostup eh, občanů k údajům o zdraví a o přeshraniční výměnu těchto údajů. Jsem pro lepší kvalitu údajů, aby se udělal pokrok eh, v v sociálně zdravotní péči, v boji proti chorobám, aby se posilovalo zdraví občanů a také, aby se poskytovala zdravotní péče, která se bude zaměřovat především na pacienta. Myslím si, že všechny tyto kroky se musí týkat jak národní úrovni, tak i prací na evropské úrovni a proto velmi přesvědčeně podporuji text usnesení. Tam podporuji třeba třetí bod, kde se hovoří o tom, že bychom se měli zaměřovat, soustředit na pacienta. Takový holistický přístup, celostní přístup mě připadá velmi podložený, především v kontextu všech těch debat, které se týkají přístupu k údajům, které vyvolávají celou řadu emocí. A také se objevují hlasy, které se týkají kybernetické bezpečnosti. Ta otázka se totiž týká nejen pacienta, ale také všech údajů, které jsou zapsány v síti. Vítám také čtvrtý bod o nové integraci politiky zdraví, který uvádí, že je zde silná potřeba zajistit klíčovou roli zdravotnických systémů, systému veřejného zdraví v řízení politiky v oblasti digitálního zdraví a lékařské péče. Jsem o to raději s ohledem na fakt, že jsem nedávno četla eh, směrnici, nebo tedy deklaraci s okojami z října tohoto roku, eh, kde ministři zdravotnictví G20 podporují nové paradigma výdajů v této oblasti, v oblasti poskytování zdravotních služeb. Bod 16 připomíná doporučení Světové zdravotnické organizace v oblasti digitalizace. Myslím si, že práce na otázce bezpečnosti těchto údajů je skutečně zásadní, protože je tomu třeba věnovat velkou pozornost. Předseda přerušuje řečnici. Prosím, eh, uzavřete? Ano, jen jedna minuta. Ne, jedna minuta. Prosím, uzavřete to. V celé transformaci, ve které se teď pohybujeme, je důležité, aby zdravotníci měli dostatečné dovednosti a podporu k tomu, aby ta digitální transformace zdravotní péče proběhla co nejdobřeji, pro, nejlépe, protože Tyto inovace vyžadují také školení. Tam máme 190 tisíc receptů, které jsou vydány eh, pouze eh, v Lučském vojvodství. Lékaři, nejstarší tedy lékař, který vydal recept, má 79 let, nejmladší 29 a všichni se mohou účastnit této transformace, aby byla co nejbezpečnější, co nejúčinnější. Máme tady nějakého řečníka za GUE? Zdá se, že ne. Takže teď dám slovo komisi na minutu nebo tak. A předseda a generální tajemník už jsou na cestě. Thank you, Chair. Thank you for the floor. Děkuji, pane předsedo. Já Budu hovořit velmi stručně, jakož nemáme více času. Komise chce podpořit digitální transformace v oblasti zdravotnictví a interoperabilních systémů a zdravotnických zařízení. Samozřejmě je to něco, co jsme sdělili již ve sdělení z roku 2018 ohledně digitální transformace v oblasti zdravotnictví a vnitřního trhu. V tomto sdělení jsme budoucí kroky nastínili ve třech blocích jednak lepší přístup občanů k sdíleným datům, dále přístup a využívání dat pro účely zlepšeního, zlepšení eh, výzkumu a pak eh, podpora občanů v digitálních eh, zdravotnických službách. Komise pochopitelně v tomto období velmi úzce spolupracuje s členskými státy, spoléhá na jejich informace, došlo k dosažení jistého pokroku ve všech třech oblastech, ve všech třech pilířích. Komise však ještě si je stále vědoma některých nedořešených otázek a je odhodlána je uzavřít souladu se sdělením z roku 2018 a to v spolupráci s členskými státy a dalšími a to v navázání na prohlášení budoucí předsedkyně komise, která se vyjadřovala k otázce zdravotnictví s tím, že se budeme snažit vytvořit digitální prostor. Bude potřeba uzavřít váš proslov. Já jej tedy uzavírám. Děkuji, říká řečník. Okay, thank you. We are... Děkuji, takže přesně včas. Já přejdu do francouzštiny. Euh, Abych zde přivítal pana předsedu, paní místo předsedkyně a pana generálního tajemníka. V našem největším výboru Evropském parlamentu. To je nejdůležitější výbor Evropského parlamentu, jak o tom svědčí zájem poslanců o otázky životního prostředí, o klimatické otázky. A vy zde dnes podepíšete závazek Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí, protože hovořit o životním prostředí je důležité, ovšem činy jsou důležitější. Takže vy nám řeknete ještě pár slov před podepsáním politiky Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí. Řeknete nám o tom, co se nám podařilo společně udělat nám tedy poslancům a také kam směřujeme, protože pokud Evropská unie politicky podporuje tyto závazky, tak to samozřejmě nestačí. Chceme menší spotřebu, více oběhového hospodářství, nižší spotřebu energie a musíme jako parlament posílit také své vlastní cíle, abychom tedy dostáli těmto závazkům. Takže teď máte slovo vy, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, kolegové. Musíme jít eh, příkladem, dobrým příkladem. To je to správné slovo protože máme parlament, který vydává legislativní předpisy pro ostatní, vyžaduje od nich správné chování a přirozeně musíme jít příkladem. Děkuji místo předsedkyni Heidi Hautala i vám za vaše angažma. Od prosince 2007 Evropský parlament zavedl tento systém auditu v oblasti životního prostředí na svých třech pracovních místech v souladu s nařízením EMAS. A současná registrace Evropského parlamentu platí do prosince 2019. Samozřejmě probíhají práce na obnově této registrace a výsledky posledního externího auditu systému EMAS jsou velmi pozitivní, na to jsme velmi hrdí. Evropský parlament byl jednou z prvních institucí Evropské unie, který se zaregistroval do systému EMAS v roce 2007. Dnes má jeden ze systémů řízení v oblasti životního prostředí, který je nejpokročilejší v evropských institucích. Díky tomuto provádění nařízení už více než 10 let získal parlament skvělé výsledky. Snížení o 37,7 emisí CO2 v roce 2008 18 v porovnání s rokem 2006, velké snížení spotřeby elektřiny a zemního plynu, větší využívání obnovitelných zdrojů energie. O 60 se snížila spotřeba papíru v porovnání s rokem 2006, o 23 spotřeba potravin, nebo tedy objem eh, vyhazovaných potravin a také se zvýšil objem recyklovaného materiálu. To jsou důležité výsledky, ale nesmíme se zde zastavit, musíme pokračovat. S pomocí Evropského parlamentu třeba teď probíhá výměna informací a zkušeností s některými národními parlamenty, které teď zavádějí systém eh, politiky v oblasti životního prostředí a také chtějí přijmout registraci EMAS. My jsme pro ně referenčním bodem. Mnohé instituce, nejen evropské, ale i národní, se na nás obracejí. 16. září 2019 Eh, úřad předsedy přijal novou politiku Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí, která potvrzuje závazek naší instituce udržet si registraci EMAS a také svůj ekologický přístup neustálého zlepšování. Jsem si jist, že s novou politikou v oblasti životního prostředí parlament eh, dá ještě větší impuls inovacím, kreativním myšlenkám, zlepšování našeho výkonu v oblasti ochrany životního prostředí a budeme čím dál více uplatňovat to, o čem kážeme ostatním a budeme dávat dobrý příklad. My už zde nemáme žádnou záložní planetu a proto všichni musí sehrát svou roli. Já vám děkuji za vaši práci, za vaše úsilí, které i vy vynakládáte, abychom měli lepší a kvalitnější životní prostředí. Děkuji. Musíme to podepsat.